Já se postarám o to, aby vaši poznámku zaznamenala. A zápis tohoto jednání vám bude předložen v následujících dnech. Pokud nebudete mít